Dámy a pánové, zaujměte prosím místa. Je čas začít společné zasedání našich tří výborů pro rozvoj, pro lidská práva a pro zahraniční záležitosti. Milí kolegové. Good evening to everybody. Dobrý večer všem. Navrhuji zahájit naše společné zasedání dnes večer. Je pro mě skutečnou ctí, že zde můžu spole, spolu s mými kolegyněmi eh, spolupředsedat, totiž s Lindou McKeven a s paní Elenou Valenciánou, předsedou podvýboru pro lidská práva. Toto zasedání, které se koná tradičně každý rok eh, s laureáty Sacharovovy ceny za lidská práva a svobodu myšlení, jsem velice ráda, že zde letos mohu přivítat paní Nadiu Murat. And Mrs. A paní Lamiu Hai Bashar. Both the 20 to jsou laureátky Sacharovy ceny za letošní rok. Rovněž vítám mm, jednoho ze dvou jiných ještě nominovaných kandidátů, totiž panu Mustafu Džemileva. Kan Döndar byl rovněž očekáván, doufali, že se dostaví, ale čelí logistickým problémům. Doufáme, že se dostaví později. Pane Džemileve, máte tlumočení do ruštiny? Slyšíte je? No, dobrá. Pane Džemileve, dáme vám pak příležitost na krátké vystoupení na konci dnešního zasedání. Zároveň bych ráda přivítala našeho kolegu Davida Campbella Banemana, předsedu delegace pro vztahy s Irákem. To je země, z níž pocházejí naše dvě laureátky. Vítejte všichni. E, nyní bych e, chtěla zajít trochu do minulosti a připomenout všem, že tato Sacharovova cena e, za svobodu myšlení existuje už roku, od roku 88 a do, odměňuje a oceňuje jednotlivce a organizace, kteří prostřednictvím ať už svých činů, myšlenek či svědectví přispívají k ochraně lidských práv a základních svobod. Tato cena e, pomáhá všem, nezávisle na jejich politické straně, zasazovat se za podporu těch, kteří bojují za svobodu a spravedlnost kdekoliv ve světě. Stále ještě existuje ve světě mnoho míst, kde jak jednotlivci, tak skupiny den co den čelí um, zneuctívání lidských práv a mají problém určovat eh, svá lidská práva a svou budoucnost. To stále ještě je tvrdý boj a zároveň to znázorňuje, jak křehká a zásadní je to svoboda a jak snadno ji lze zneuctit. Čelíme jedné krizi za druhou, máme eh, terorismus, máme zde Eh, války a musíme si vážit eh, toho, že někomu záleží na ochraně lidských práv a bezpečnosti. Milí kolegové, naší ctí je, že zde Nadia Murat eh, a Lamia Hajbašár jsou mezi námi a společně s nimi si připomínáme všechny, kteří den co den bojují ve svých komunitách či i jinde za zachování lidských práv a univerzálních hodnot. Nyní informace přijdou později a v současné době bych nyní ráda udělala slova kolegyni Eleně Valenciano, předsedkyni podvýboru pro lidská práva. Eleno, máte slovo. Děkuji. Děkuji všem za to, že jste přišli mezi nás. Hovoříme zde o ženách opravdu výjimečných a Evropský parlament si jich váží a e, proto obdrželi cenu, Sacharovovu cenu. Jezidé jsou náboženskou menšinou v Iráku a v Turecku. Jejich náboženství čítá přes 4 tisíce let velice často byli pronásledováni, eh, případně při nejmenším nepochopení. Jejich dějiny jsou plné eh, potupných eh, kapitol. Jsou to jedny z prvních obětí genocidy, která byla dokumentována. A nyní islámský stát, pseudonáboženský stát, který terorizuje celé toto území, obývané jezidy, pošlapává veškerá lidská práva. S utrpením jezidů jsme se seznámili mezi jinými právě díky um, Nadí a Lamy, které byly uneseny, které se museli odtrhnout od svého mírového života. Jejich svět už neexistuje a Většina jejich rodinných příslušníků bohužel už není mezi námi. Eh, museli snášet psychické, fyzické utrpení, mučení. Nedá se to popsat slovy. Každopádně dnes jsou mezi námi. Zdařilo se jim utéci, zdařilo se jim dostat se do Evropy a znovu povstat a hovořit o tom, co se událo. Tuto cenu nedostávají za to, že se stali oběťmi, ať už sexuálního násilí nebo jiných zločinů. Ne, cena jim je udělována za to, že hovoří, za to, že dokázali znovu dobít svou důstojnost za to, že díky ním slyšíme hlasy i mnohých jiných žen, které stále ještě trpí, které stále ještě zažívají příšerné násilí na severu Iráku, tam, kde vládne Dáš. A my bychom rádi, aby ti, kteří si to zaslouží, byli vyslyšeni. Eh, naše sněmovna se cítí poctěna, že zde Nadia i Lamia jsou a že jim může tuto cenu předat. Jedná se o výjimečné ženy, o výjimečné bytosti, které se rozhodly bojovat za své přítelkyně, za své příbuzné, za občany svého národa. Jsou to bezpříkladné činy těch, kteří nestratili smysl pro pravé hodnoty. Musíme ze své strany udělat vše, aby jejich hlas mohl zaznít ještě hlasitěji a aby rovněž už nemuselo docházet k tomu, k čemu docházelo v jejich životě. Thank you, Elena, for reminding us of the... Eh, ano. Připomínáme si, k čemu došlo a proč dnes dostáváte tuto cenu. Já se nyní obracím na vás, Nadio Alamio. Vy jste zažili tvrdý boj a cenu dostáváte, protože my si uvědomujeme, jak velký smysl dává to, že vy se zasazujete za lidská práva. Nyní máte sami možnost pohovořit zde ke všem zhromážděním. Která z vás chce hovořit jako první? Madame Hajibasha.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 Uh, this shows that, uh... Ukazuje to, že stojíte za námi, že nás podporujete a že se nám snažíte pomoct. Eh, doufám, že podporu eh, pro naši komunitu ještě zvýšíte, protože ještě více než 3 tisíce žen jako my je v držení ISIS. Uh, our community uh, is in need of international uh, security. Um, národní bezpečnostní zóna, my a křesťanská komunita a další menšiny v Iráku potřebují takovou bezpečnostnou, bezpečnostní zónu. Bez té takové bezpečnostní zóny eh, se nikdy nebudeme vrá- moci vrátit do našeho regionu. Uh, we cannot return back to our Nemůžeme se vrátit do našich eh, domovů bez této podpory, protože uh, Eh, hrozí nebezpečí, že naše komunita bude zmasakrována, ženy eh, znásilňovány, zotročovány, dětem budou vymývány mozky, eh, tedy bez vaší podpory. I am one of the Yazidi girls. Já jsem jednou uh, z jezíckých dívek, které byly um, mučeny ISIS. Uh, takových uh, dívek jsou stovky. بس نا The Zakharov uh, prize is a big uh, power. Zacharovo, Sacharovova cena je velmi významná uh, pro nás, ale není to jenom pro nás, je to jménem všech obětí, všech žen, které staly obětmi ISIS. Another point I want to mention. Další věc, kterou chci zmínit, je, že po osvobození Šengar eh, eh, mnoho bylo nalezeno mnoho masových hrobů, o které se nikdo nezajímá. To jsou hroby našich lidí. I thank you very... Děkuji vám za tuto cenu. Doufám, že na, zvýšíte také pomoc mé komunitě. Naše ženy a děti, které přežily ISIL a unikly, nyní žijí v Kurdistánu ve velmi špatných, eh, zoufalých podmínkách v táborech. حالوان و نەتەختورە و نەتشتە Also, uh, the Yazidi people who are... Jezidi, kteří stále žijí uh, v Manšenga, mm, jsou, uh, uh, trpí ve velmi špatných podmínkách, děti nemohou chodit do školy. Doufám, že pomůžete a uh, rekonstruujete tyto oblasti.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 Chci poděkovat za vaši přítomnost, chci vám poděkovat za váš čas, všem poslancům, kteří nezapomněli na to, co, pro nás, co nám pro, udělal ISIS a kteří stáli při nás. شعلاجة نفسي وجسدي رب وطريقي مكاري زركب مش عالمي را بانجري من داعش بيجم Before I start, I would like to thank the state of Baden-Württemberg, who brought... Chci poděkovat Badensku-Württembersku, které eh, mm, poskytlo útočiště 1100 jezíckých žen a díky nimž mohu dělat tuto práci, kterou teď dělám. Daesh i think uh, not many people in the world mnoho lidí ve světě si není vědomo toho, co uh, ISIS dělají a co to vlastně je ISIS. Because ISIS is not hiding what they are doing. Oni neskrývají, co dělají ty zločiny, eh, které páchají, jsou na to pišní. Eh, zločiny proti ženám a dětem.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 Not many Yazidi families Nemnoho um, jezíckých rodin bylo ušetřeno, téměř každá rodina přišla o jednoho nebo dva členy, uh, buď uh, byli zavražděni nebo zotročeni. Uh, Já jsem začala uh, s touto prací před uh, rokem, kdy jsem mm, se dostala do Německa. Uh, si, mm, vypovídala jsem před Radou bezpečnosti. I think I've been in more than 20... Byla jsem více než 20 zemích, šla jsem se s eh, řadou eh, poslanců, prezidentů a dalších představitelů. اکرین ام لیدان المتا تکرن و حتان هب هزاره ولی تکرن داعشت اش همو جهاتاتن و لیک همت بونو اف عبادت حقی معانین قلق جارال پشتوی کرا اصحي بتكم كتم جارك دي جرا بيج مجبر تحركك اش علي وان تشين ابويا وسالك اجي I've met so many people. Sešla jsem, setkala jsem se s tolika lidma, dívala jsem se jim do očí, říkala, vyprávěla jsem jim o tisícovkách žen, které byly prodány, zotročeny, znásilněny, bylo s nimi obchodováno. A mluvila jsem o všech zločinech, které spáchal ISIS a někdy se k tomu nechci vracet e, a opakovat to znovu a znovu, protože se stydím, že to musím znova opakovat. هەتا نوە هەموو ئەشکالات ئەهمالکردینە و چ تەوتیقی سەرنەهاتێکردن و ڕۆژ برۆژ ئەو مەقبەرە ونداد بن کە بارانێ و کە حیوانێت کەت بن. More than 40 mass graves have bylo nalezeno více než 40 masových hrobů. To jsou uh, hroby mužů, žen a dětí, které jsou zanedbány, které nejsou chráněny. Důkazy se ztrácejí.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 menšin jezídů, křesťanů a dalších. Musíme zajistit bezpečné zóny, jinak budou utíkat ze svých domovů. اضطهاد كرني وجبر اختصابا جنوك جدوان بري خبدنا أوروبا بري خبدنا دولتك قيمتك بني I think they should not be blamed once they neměli eh, by být obvinováni, když opustí z eh, tuto oblast v důsledku systematického znásilňování a mučení. Neměli by být eh, ob... Mm, trestány za to, že zvolili tuto cestu migrace. Some people are saying that the end of ISIS is... Někteří říkají, že eh, se blíží konec ISIS v Iráku a Syrii, ale eh, konec ISIS ne, nebude, že si oholí vousy a odejdou. گەلک مەمنون مشوە و ئیرۆ جایزە و کوردستانێ و لیۆناان و تورکیا و سووریا هروسا خوشك دا همو ضحية عالم همو كيش وكز كلكش وممنونة I would like to thank you all for the Sakharov. Chci vám všem poděkovat za Sacharovovu cenu, která um, přinesla štěstí ve všech stanech Kurdistánu, Turecku, Iráku, v srdcích všech obětí na světě. To je velice pozbudivé, že ta cena, kterou udělujeme eh, lidem v obtížných, ne, v velmi obtížné situaci, přináší útěchu. Než uh, otevřu diskusi, chci dát slovo panu uh, Davidovi uh, Banamanovi, který je předsedou delegace uh, Máte slovo? Paní předsedkyně, děkuji za tento úvod. A já jsem um, velice ráda, že uh, velice rád, že tady mohu být. Irak, delegace pro Irák se formálně sejde tento týden, naši hosté tam budou přítomní. Uh, vy ve výboru pro zahraniční věci víte, že Irák je mm, kolebkou civilizace, Babylon je tam stále ještě městečko blízko Bagdádu, historické eh, mm, oblast Mezopotámie, Mezopotámie. Máme tady zástupce mnoha komunit, eh, Turkménů, Syřanů, Jezídu samozřejmě a další, kteří velmi trpěli má, um, slyšeli jsme v, té dele, v naší delegaci spoustu srdcervných uh, příběhů. Byla tam dáma, která přišla o čtyři syny kvůli ISIS. Já jsem jí políbil ruku, to je jediné, co jsem mohl udělat. Je, jakou obrovskou uh, tváří fláše obrovské oběti, kterou přinesla. Je velmi důležité zničit ISIS. Člen z tohoto výboru Charles Tanak a já jsme navštívili eh, frontovou linii z Pešmergy 15 kilometrů od Mosulu. Jsme rádi, že Mosul je osvobozen, bude osvobozen. Je to samozřejmě obtížné, jsou tam tunely, sebevražední útočníci. Takže já jsem rád, že jste tady. Gratuluji vám k této ceně, Sacharovově ceně, kterou jste si velmi, velmi zasloužili a eh, formálně eh, se sejdeme ještě v delegaci. Děkuji vám. A nyní kolegové zahajují diskusi s tím, že napřed mají slovo koordinátoři a eh, časem pak eh, i další eh, poslanci. Začneme skupinou EPP, pan Krip, maximálně tři minuty. Děkuji, děkuji vám, já promluvím v polštině. Já chciałem poděkovat v jménu. Já bych rád jménem Evropské strany lidové těmto statečným ženám opravdu rád poděkovat. Reprezentují jezickou komunitu a paní Nadia a paní Lanmia prožili nepředstavitelná zvěrstva. Vy jste o sobě vlastně nehovořili, ale přece právě vy jste přišli o své nejbližší, o své příbuzné. Zároveň veškerá zvěrstva vás nezlomila. Sacharová cena je cena za svobodu myšlení. Tak ji Evropský parlament vytvořil se souhlasem pana profesora Sacharova. Já se však domnívám, že tentokrát tato cena opravdu není schopna žádným způsobem rehabilitovat hm, vše strašné, co se jezidům přihodilo a co se stále ještě děje. Zároveň se to vlastně týká všech menšin, které trpí na území takzvaného islámského státu a obecně v tomto regionu které jsou pronásledovány. Jde o jezidy, jde o křesťany, jde o jiná společenství. Náboženská společenství. Stovky z nich byly donuceny prchnout, aby se nedostali do otroctví, aby na to nedoplatili smrtí. Eh, v únoru z iniciativy EPP při debatě o um, tom, co páchá Daesh, jsme došli k závěru, že se jedná o zločiny proti lidskosti a navrhujeme, aby se tím zabýval Mezinárodní trestní tribunál, protože se domníváme, že máme dost svědectví, máme dost důkazů k tomu. I vám, vážené dámy, srdečně děkuji za to, že hovoříte takto jasně a že hovoříte hlasem, který doufejme co nejvíce spoluobčanů uslyší. Máme zde i další finalisty. I další kandidáty. Víme, že Kandunvar se dostaví brzy, jedná se o tureckého novináře, o němž už zde byla řeč, ale máme zde i Mustafu Džemileva, rovněž finalistu to právě má skupina, jej přihlásila do této ceny. Jedná se o lídra krýmských Tatarů, který 2. prosince, když se ve Varšavě konala konference, na níž jsem se účastnil, řekl nádherná slova. Řekl totiž, když jsem se doslechal, že jsem finalistou Sacharovovy ceny, tak jsem si řekl, je to krásné být takto ohodnocen. A pak jsem si řekl, kdo by měl získat tuto cenu. A řekl jsem si, Měly by to být tyto dvě jezické ženy. Já si myslím, že za tato slova um, jsou potvrzením toho, že se dokážeme všichni shodnout, že si tyto dvě statečné ženy tuto cenu opravdu zaslouží. Já sám osobně, tedy sám pan Žamilev znal pana profesora Sacharova. Jednalo se o příšernou dobu sovětského komunismu a jeho národ, krymští Tataři, trpěli podobně. I v současnosti je jejich situace velice problematická, nemohou se vrátit eh, na své rodiště, do své vlasti. Proto se domnívám, že všichni finalisté, o nichž zde hovoříme, jež jsem zde jmenoval, i ti, kteří nakonec cenu neobdrželi, jsou všichni velice důležitými představiteli boje za lidská práva a rovněž za svobodu myšlení. Blahopřeji jak Nady Alami, tak i ostatním finalistům. Děkuji. Um, thank you. Děkuji a nyní má slovo pan Panceri za socialisty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych říci jménem skupiny socialistů a demokratů, že jsem nesmírně hrdý, že mohu přivítat dnes večer Nadiu Murat a Lami Haji Bashar, které jsou zde mezi námi, aby převzali letos Sacharovovu cenu Evropského parlamentu. Dovolte, abych kromě toho, že pozdravím tyto dvě naše finalistky. Také řekl, že jste se e, velmi silně zasazovali o svobodu a lidská práva a chci vás ujistit, že vás skutečně podporujeme a že veškerá naše solidarita patří e, vám. Nadia a Hlamia, vy jste skutečně učinili ty nejhrůznější zkušenosti. V podstatě žádný člověk by nesměl nikdy v životě něco takového zažít. My všichni sále obdivujeme vaši velmi eh, morální, etickou eh, reakci. Vy jste eh, proměnili váš status oběti a stali jste se bojovnicemi proti násilí a proti IS, proti násilí, které je systematicky pácháno proti ženám a dívkám jezické komunity. Započalo to dobytím Džinžaru v srpnu 2014, kdy bojovníci IS bez dobili vesnice v severozápadní části eh, Iráku. Eh, v roce 2016 zahájili, ehm, zahájila OSN eh, vyšetřování a bylo konstatováno, že IS pácha na jezidech genocidu. Je to tedy totež jako válečný zločin. Ženy, děti, dívky se toho museli zúčastňovat, museli být svědky vražd svědky svých otců a e, mužů a sami byli odvlečeni do otroctví. Evropský parlament e, velmi často odsuzuje e, znásilňování jako jednu z zbraní válek. Odsuzuje tyto postupy, což je nejenom zvěrstvo, ale je to také součást určité strategie a musí být tudíž jako taková odsouzena. Tato cena byla v roce 2014 udělena eh, jinému člověku, eh, který se stal bojovníkem eh, za lidská práva v Kongu. Ehm, bylo to něco obdobné jako ve vašem případě. My se musíme dále zasazovat i na politické úrovni a také v rámci OSN mnohem více než dosud, aby tyto válečné zločiny zmizely ze světa a aby pachatelé byli ehm, povoláni před soud. Vy jste se také zmínili o masových vraždách. Chtěl bych eh, říci, že Evropský parlament také schválí eh, naléhavou žádost, eh, aby se ehm, svět touto otázkou zabýval více. Chci Chtěl bych vám ještě jednou poblahopřát jménem své frakce eh, k vaší odvaze a k ceně a jsem si eh, jist, že tato cena vám propůjčí ještě silnější viditelnost ve vašem boji, eh, který je velmi důležité, protože jste se stali mluvčími jezických žen a jezického společenství jako takového. Děkuji. Nyní má slovo Charles Stanok za EKR. Děkuji a srdečně vítám naše eh, hosty dnes večer jménem EKR. Vítám srdečně paní Murad a paní Hadži Bašar a také srdečně eh, zdravím pana Džemileva, kterého znám již eh, delší dobu a eh, měl jsem již možnost mu poděkovat v Bruselu na naší skupině za to, co, jak se stará o krymské Tatary. Také chci poblahopřát našim jezickým hostům za, k jejich nominaci a k získání ceny, Sacharovy ceny za rok 2016. Měl jsem příležitost, jak již zaznělo eh, od kolegy, eh, navštívit před rokem eh, irácký Kurdistán a rád jsem podpořil žádost, když jsem tenkrát vedl eh, delegaci od prezidenta Barzányho a eh, bylo mi řečeno, že jezíde se sami chápou jako určitá odnož eh, starobylé eh, civilizace, kurdské civilizace. Eh, takže jsou spjati s Kurdy. Pan Barzani mě požádal, abych loboval vlády v Evropě, zejména ve Spojeném království, a abych tuto otázku nadnesl a také, aby nadnesl pak britský velvyslanec v OSN, tedy jde konkrétně o odsouzení IS eh, za eh, válečné zločiny a zločiny proti eh, lidskosti zejména ty, kteří jsou za to odpovědní. Pane Panceri, musím bohužel získat, řík, říci, že jsem nezískal mnoho podpory v této věci eh, z nejasných důvodů. Možná, že tato cena dnes večer změní eh, názory v našich hlavních městech, zejména v Paříži a Londýně, kteří jsou stáli členové Bezpečnostní rady OSN. E, eh, a jako člen delegace přátelství z Kudistánu jsem před několik několika eh, eh, lety hostil jezické delegace, včetně jednu velmi památnou, to byli eh, jezičtí pešmergové bojovníci, kteří stejně jako naši hosté dnes večer trpěli pod vlivem Daš a, a byl jsem skutečně překvapen, udiven um, silou ducha těchto lidí, kteří uh, zaznamenali uh, nevýslovné uh, Eh, zločiny a utrpení eh, eh, z rukou bojovníků IS od znásilňování, vražd a tak dále. Ale obě laureátky osobně trpěly pod násilím IS a doufám, že se stanou obhájkyněmi, průkopnicemi boje proti IS a mohou šířit povědomí v této věci a to e, ku prospěchu e, mnoha žen a zejména dětí, které stále jsou ještě v zajetí e, v Race, v Mosulu a jiných částech tohoto regionu pod vládou IS. Doufejme, že začínáme vidět konec nebo začátek konce takzvaného islámského státu eh, a eh, že IS a Daesh budou v konečném důsledku vymícení eh, z celého regionu. Děkujeme. Děkuji. Určitě všichni souhlasíme s tou poslední větou. A nyní paní Besera za ALDE. Děkuji, paní předsedající. Nadia Alamia. Vítejte. A blahopřání k tomu, že se vám vše zdařilo na konci, že se vám tato dlouhá cesta podařila alespoň natolik, že jste docestovali k nám. Já si vzpomínám na, za, na den, kdy jsme se poprvé sešli. To bylo v únoru a v Bruselu. Byla jsem pod velkým dojmem tvého příběhu a rovněž tvého odhodlání. Uh, to mě donutilo k tomu, abych se k něčemu zavázala, cítila se odpovědná za tuto záležitost, o níž ty hovořila. Později jsem se seznámila i s um, Lamňou a řekla jsem si, že se všeho ujme pod výbor pro lidská práva. Naděl, od doby, co jsem se s tebou seznámila, tak mi došlo, že opravdu musím využít všeho, co mám k dispozici a zároveň jsem se cítila povinna přihlásit vás obě do Saharovy ceny. Jedná se o určitý nástroj k tomu, aby se o záležitostech, které jsou toho hodny, dozvěděl celý svět. Vy považujete eh, to, o čem hovoříte, za opravdové poslání. Nejedná se přitom pouze o to, aby byli představitelé islamského státu pohnání k odpovědnosti. Jedná se i o růst důstojnosti obětí a zároveň o to, aby všichni věděli, že lze překonat eh, i ponížení, i eh, příšerné zážitky, že stojí za to bojovat za základní lidská práva, fundamentální hodnoty a že je možné hovořit o tom, co páchá islamský stát a doufejme, že opravdu budou příslušní představitelé pohnání k odpovědnosti. Barbarství islámského státu a vliv na osudy národů, které už léta spolu bojují, to, že by se na tom, že už válka skončila, mělo budovat něco většího. To může nastat pouze díky vám. To, že je možné, že mm, nakonec dojde k něčemu většímu, k něčemu důstojnějšímu. Náš parlament se zasaduje za svobodu, spravedlnost, rovnost, za úctu vůči všem. Nadio a Lamio, vy zastupujete více než kdokoliv ostatní právě i evropské hodnoty, přestože z Evropy nejste. A já vám toho důvodu blahopřeji. Já se cítím vůči jezidům odpovědná. Eh, bojovat i za ně. Eh, zdaleka nejsme u konce, stále ještě ehm, máme co e, dělat. E, vy jste nezlomné, jste velice angažované a já vás ráda doprovodím a doufejme, že opravdu se příslušní jednotlivci ocitnou před trestním soudem v Hágu. Děkuji z celého srdce za váš boj. Potřebujeme více Nady a Lamy na tomto světě. Potřebujeme více takovýchto kandidátů na Sacharovovu cenu. Děkuji. Thank you. Děkuji. A Veršia za GUE, za sjednocenou levici. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci mm, pogratulovat eh, mm, vám za to, že můžete být, že jste mezi námi a že eh, má, dostáváte Sacharovovu cenu. Um, jsou tady ještě dva další nominování Kentinobunda a e, e, další, kteří by si všichni Sacharovovu cenu zasloužili. Ale vy jste si e, z mnoha důvodů tuto cenu zasloužili, vy jste Eh, se to zastá, eh, zasloužili trojnásobně. Vy jste trpěli v důsledku z toho, že jste ženy, v eh, důsledku z toho, mm, v důsledku vašeho náboženství, v důsledku pro následování. Já nechci opakovat to, co už bylo řečeno mnohotnát. Ano, proběhla genocída, zločiny proti lidskosti, ano, válečné zločiny, Eh, činy vraždění žen. Já chci říci jménem eh, GUE, e, že obdivuji, nebo chci pozdravit vaši odvahu a mm, mm to, že jste schopni pracovat na to, aby minulost byla známa, e, o, abyste osvobodili ty, kteří jsou ještě v rukou barbarů a také e, za mír, protože tento region potřebuje, aby co nejvíce lidí usilovalo o mír e, pomocí všech nástrojů, e, které existují. Takže velké díky, bravo a děkuji za vaši odvahu, protože ta nám jde příkladem. Děkuji velice a za zelené. Paní Lochbiller a paní Hautala se o ty tři minutky podělí, prosím. Děkuji. Já budu hovořit německy. Vítejte a srdečné díky jak Nady, tak Lamy. Přes to, co bylo na vás a na vašem národě spácháno, přes veškeré utrpení zde se odhodláte vystoupit na veřejnosti a bojovat i za osvobození jiných žen. Jak už bylo řečeno na začátku, Parlament přijal usnesení už v únoru. Zabýval se tehdy situací v Iráku. V tomto usnesení jsme mezi jinými žádali, že kdykoliv dochází e, k politickému přístupu, k politickému vyjednávání o tomto regionu, musí se dávat pozor i na situaci právě ve vašem regionu a na etnickou situaci. Uh, doufám, že i vy budete mít možnost se na tomto politickém procesu podílet. Paní Muradová, vy jste se zmínila, že vám záleží na identifikaci pachatelů a na jejich Um, postavení před soudem. Právě tento týden máme další uznesení, které se zabývá masovými hroby, eh, které byly objeveny a v tomto usnesení požadujeme, aby irácký stát a irácká vláda konec konečně podepsalo příslušný statut už byl schválen, nyní je to na vládě a proto náš apel na prezidenta, aby se masovými hroby v Iráku zabýval. A nakonec, já jsem velice ráda, že zde výslovně děkujete Bádensku Württembersku. Mm, rovněž si myslím, že záleží na tom, že těchto 600 žen bylo e, přijato a že i univerzita umožnila, aby z e, studenti medicíny se zabývali i traumaty. Evropská unie se musí podívat na sever Iraku pod lupou, zabývat se tím, kolik lidí tam trpělo. A je potřeba velkoryse pomáhat i v oblasti medicíny a léčby traumat. Děkuji. Děkuji, říká paní Hautala. Já rovněž eh, zde vítám, jak eh, Nadiu Tak Lamio v této sněmovně. Vy jste byli přítomny při tom, kdy výbor pro lidská práva a pro um, práva žen, pro ženské záležitosti se zabýval otázkou, jak je možné eh, pachatele těchto krutostí eh, postavit před soudem. A jedna ze záležitostí, která tam byla zmíněna, je extrateritoriální jurisdikce. Některé státy mají eh, pachatele, kteří se provinili jako zahraniční bojovníci a šli bojovat na území islámského státu. To by byla jedna z možností je postavit před soudem. 106 poslanců tohoto parlamentu už v Dubnu napsalo paní Mogheriniové, to je v podstatě ministrině zahraničí Evropské unie, a požádali, aby definovala to, čím jste prošli mezi jinými vy, jako genocidu. Nyní už v září jsme paní Mogheriniové připomněli o tomto psaní a zatím od ní nemáme žádný signál. Doufejme, že tento týden něco uslyšíme. Jedná se o nesmírně důležitou záležitost a doufejme, že se opravdu dožijeme toho, že tito pachatele budou podléhat spravedlnosti. Děkuji, říká předsedající Fabio Castaldo. Děkuji. I já bych rád přirozeně je nejdříve srdečně přivítal mezi námi. Nadio Alamio, jsme rádi, že jste zde, že zde hovoříte o svém svědectví. Zároveň chci vyjádřit svou úctu Mustafovi Džemelevovi a Kanu Dundarovi, který zde bohužel nemůže být, aby se zmínil k tématu informační svobody v Turecku, kde rovněž vládne velice obtížná situace a která narušuje vztahy Unie s Tureckem v dějinách často hovoříme o um, příšerných momentech a znásilňování žen patří k jednomu z nich. Je těžké opakovat tyto věci, kromě chudobě, kromě, kromě chybějících zdrojů. Musíme zmínit i různá nebezpečí. K takovýmto nebezpečím často patří právě mlčení a lhostejnost. Um, Bohužel mezinárodní agenda věnuje větší pozornost jiným prioritám a e, společenství jezidů e, se dostává e, je pozapomínáno na ně a nevěnuje se tomu příslušná pozornost, kterou by si zasloužilo. Přes tři tisíce žen a dětí které jsou obchodovány jako otrokyně, sexuální otrokyně, mnohé z nich páchá sebevraždu, eh, mnoho rodin eh, bylo dohnáno k zoufalství. Vše to volá pro spravedlno, po spravedlnosti. Já se nedomnívám, bohužel, že jsme učinili vše co jsme mohli. Tato cena je krokem k tomu, aby se znovu začalo o situaci jezidu hovořit. Chceme-li však být účinní, musíme jít i cestou právní. Už zde zaznělo, kromě situace e, v oblasti masových hrobů v Iráku, je třeba pohnat k odpovědnosti i pachatele. To bude možné, pokud budeme budeme postupovat opravdu společně, pokud zde bude politická vůle. Dále je zde i otázka znovu budování eh, společenství jezidu, návratu do své vlasti. Mnozí nejsou schopni o tom ani uvažovat. Je to pro ně um, traumatizující. Na druhé straně my bychom měli při nejmenším vytvořit podmínky, za nichž je možné začít znovu normálně žít tak, aby se děti v Sinja znovu mohly usmívat. A doufám, že už nebude vyvíjen žádný nátlak. Musíme přistoupit k opatřením, aby každý národ měl právo na učení. Děkuji za vaše snahy, za vaši angažovanost, děkuji, že jste zde a i rovněž za vaše nasazení jménem jiných obětí, všech, kteří chodí se zvednutou hlavou a kteří nechtějí být pouze oběťmi. And... Děkuji a nyní pan Lorenzo Rebega za ENF. Děkuji. Vážení hosté, dnešní zasedání je důkazem, že Evropský parlament se dokáže opravdu angažovat. Jedná se o víc než pouze nějaké předávání ceny. Jedná se o to, že zde všichni poslanci dokazují, že jim záleží na lidských právech, na svobodě myšlení. Proto jsem rád, že právě Nadia a Lamia dostávají tuto cenu a že tím zdůrazňujeme, že na jejich boji záleží. I záleží na zdůrazňování jevů, zotročování a e, zabavování lidské svobody. Hm, tyto jevy existovaly jakoby od jak živa. Často se o nich ani nehovořilo, často se jim přičítalo určitý eh, přirozený doprovodný, přirozenou doprovodnou roli. Avšak nyní už na vše pohlížíme jinak. Eh, v souvislosti s terorismem zjišťujeme, že to, co jsme považovali za okrajový jev, je nyní v centru, eh, ve středobodu pozornosti. Eh, teror, zotročování, ponižování, nejedná se už pouze o eh, střed náboženství, jedná se o střed civilizací. Množí lidé jsou jejich oběťmi. Právě Nadia a Lamia jsou hrdinky, které dokazují, že za humanitu stojí za to bojovat. Nikdo by nechtěl platit za svou svobodu takovou cenou, jakou museli zaplatit oni. Kromě nich existují stovky, možná stovky tisíc žen, které jsou oběťmi obchodování lidmi, zotročování, které musí žít ponižující život. Eh, jedná se o metlu lidstva, se kterou musíme skoncovat. Myslím, že k tomu máme nástroje a máme možnost eh, učinit svět lepším. Nedá se však bojovat lhostejností či čím, že budeme se od toho problému odvracet, že budeme se odvracet zrak od války. Válka přináší pouze zlo. Patří, tam, eh, patří k ní pouze jediné právo, právo silnějšího. Není žádným uměním všimnout si, že právě zotročování se často objevuje v těchto oblastech, kde zavládl válečný konflikt. Tady se Evropa musí zhostit své odpovědnosti. Mnohé konflikty jsou možná i takovým dědictvím kolonialismu. Jiné če, eh, pramení z eh, hospodářských konfliktů jiné z politických. My musíme zasáhnout rychle v zájmu ukončení válek, ukončení terorismu. Nejedná se o záležitost snadnou, je, je to pouze však jediná cesta. Je jasné, že v mnohých situacích lidé bojují až do posledního živého člověka. My musíme eh, jim odebírat zbraně a budovat nemocnice a knihovny. Právě Evropa musí zde jít příkladem. Eh, k dobrodějstvím křesťanství patří i to, že se jedná o mírové náboženství. Já jsem přesvědčen, že právě Evropa to musí dokázat. Rád bych blahopřál oběma hrdinkám. Všichni tak to musíme dělat zároveň, ale se musíme postarat o to, aby už k tomu nedocházelo v budoucnosti. Děkuji, říká předsedající. Mám tady ještě pět žadatelů o slovo, protože se vrátila Ana. Musíme se však eh, vyjadřovat stručně, protože ještě chceme dát slovo panu Jamilevovi. Takže Tereza Besery a pak pan Weidelnok. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já se domnívám, že všechny ceny Sacharova jsou zasloužené a vzdávají úctu nositeli. Tentokrát však to můžeme ještě znásobit. Jedná se o dvě ženy, které přestože byly ponižovány státem Daesh, tak zvedli hlavu. Já jsem byla opravdu dojata, když jsem slyšela, že oni děkují nám, že jsme je zde pozvali. Domnívám se, že není lepší místo pro to, abychom my děkovali jim Jedná se o obrovskou tragédii. My se však musíme z této tragédie poučit, musíme z ní udělat určitý náboj, abychom vybudovali něco hodnotného. Záleží na tom, aby co nejdříve obětí přežilo. Často přeživší trpí už do smrti. U těchto dívek však došlo k určitému obrození. Jsou schopny hovořit o zvěrstvech, terorismu. Teroristé jsou často hrdí na to, co páchají, snaží se páchat více, zvěřte veřejně. Tady ale slyšíme protihlas. Média často dávají více prostoru právě teroristům. My musíme postupovat opačně. Tento parlament už celá dlouhá léta přichází s usneseními, která se zabývají různými menšinami ať už se jedná o křesťanskou národnostní menšinu, i u jezidů jsme už odhlasovali usnesení. Nyní se však musíme zasazovat za skutečnou ochranu, včetně ochrany těch, kteří musí prchat ze svých domovů za práva obětí, ať už jsou kdekoliv ve světě, ať už jsou kdekoliv, kde vládne terorismus. Musí mít právo na spravedlnost na to, abychom nezapomínali na to, co se jim stalo. Děkuji. Jménem Jezi, přátel Jezí, skupiny přátel Jezídů v Evropském parlamentu chci poděkovat obou laureátkám, chci také poděkovat kolegům za podporu a doufám, že nás budou podporovat i nadále. Mnozí z nich já si ještě uh, E, přesně pamatuji na den zde v této místnosti, kdy e, jsem jménem e, své frakce mohl tento návrh prezentovat a když jsem skončil se svojí prezentací, tak jsem dostal sms že jsem se stal dědečkem malého chlapce, což mě byl, jsem skutečně byl pohnutý, kdy uh, utrpení a štěstí je tak uh, přítomné. Eh, také to ukazuje k elektronické komunikaci, že věci se obrátějí, obrací k dobrému. A mm, osud jezického národa, o kterém jsem poprvé slyšel v srpnu 2014, je ehm, poznamenán tragickými událostmi, genocídou a mm, stále novými začátky a mě to skutečně denně pronásleduje. Myslím, že skutečně existuje závazek pomoci těmto lidem, aby se mohli vrátit zpátky domů a mm, by tam existovala nějaká autonomie, nějaká samozpráva, aby se mohli sami se svými křesťanskými přáteli ehm, vládnout eh, svými křesťanskými partnery, které, přáteli, kteří je nikdy nenechali na štychu. Ehm, právě eh, donedávna museli jezídi žít eh, ve stanech v Řecku, i když sněžilo po všem tom pronásledování a v samotné Evropě, kdy, kam mnozí přišli, eh, nyní eh, se stávají součástí Dolního Saska a začínají eh, pomáhat svým spoluobčanům, což je také důležité, aby, že existoval takový ten letecký most, že ten projekt že lidé se dostali do Německa. A já bych se eh, apeloval i na jiné eh, evropské země, aby se řídili mm, příkladem Vádenská Württembersko, ty zločince musíme dostat k soudu, potřebujeme právní jistotu. Dovolte, abych také řekl, že potřebujeme usmíření. Mm, to je mm, je, je problematické něco vyřešit bez toho, aby nedošlo k usmíření. Když jsem se, eh, když jste mi poprvé vyprávě, eh, vy jste vyprávila, že než jste byli uneseny, tak se, jste se chtěli stát učitelkou. Doufám, že eh, se to jednou splní a že se vrátí lidskost. Já jsem vám dala trošičku e, více času, protože jste nominoval naše laureátky a také e, toto, když jste mluvili o uprchlících, toto jsou příklady, dva příklady lidí, kteří využili této pomoci. E, pan Adak Tusen jako další. Thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl přivítat eh, obě laureátky. Vítejte v Evropském parlamentu a eh, děkujeme vám mnohokrát za to, že jste nám eh, převyprávěli váš příběh s takovou lojálností a důstojností a že jste nám přiblížili všechny ty různé zkušenosti, jimiž jste prošli. Já jsem měl privilegium iniciovat usnesení v únoru letošního roku, které definuje zvěrstva a e, persekuci e, jezidů a křesťanů a definuje je jako genocidu. Bylo to historické usnesení, protože to bylo poprvé, kdy tento parlament uznal ještě probíhající genocidu. A kromě tohoto parlamentu eh, i ostatní parlamenty postupovaly obdobně, například eh, poslanecká sněmovna ve Velké Británii, parlament v Austrálii a také eh, sněmovna reprezentantů a senát amerického kongresu a dokonce Bílý dům jednal obdobně a vztahuje se k námi schválenému usnesení v Evropském parlamentu. To je skutečně významné výborné a jsem hrdý na to, že pokaždé, když navštívím Irák, byl jsem tam třikrát v uplynulých 15 měsících, si lidé uvědomují, vzpomínají, vědí o tom usnesení našeho parlamentu a vím, že to znamená mnohé pro oběti této genocidy mít takovéto uznání. Také bych chtěl říci, že tady ale skončit nemůžeme. Musíme toho učinit mnohem více Eh, abychom umožnili vašim lidem, křesťanům, o dalším skupinám návrat do eh, svých starobylých domovů a eh, evropská strana musí vzít eh, na sebe odpovědnost za uskutečnění tohoto plánu. Jsem rád, že jsme měli velkou většinu v parlamentu, pokud jde o podporu autonomních oblastí v Ninivě a také v dalších oblastech Iráku Eh, které byly k tomu vymezené. Eh, budeme na tom pracovat a ujišťují vás, že budeme pokračovat do té doby, dokud eh, se nebudete moci opět vrátit do své vlasti. Ještě jednou děkujeme za vaši účast, za to, že jste dnes večer s námi. Děkuji vám. Ana Gomez má slovo. Děkuji vám, Lamia i Nadia, a děkuji panu Džemilevovi a panu Dundarovi byť není přítomen za jejich zářivé příklady boje a nevzdávání se navzdory eh, všemu, čím prošli. Chci ještě poukázat na to, že Nadia poděkovala eh, spolkové zemi Bádensku Württembersku za eh, realizaci programu, který Eh, napomohl záchraně mnoha žen a dětí a umožnil jim projít i určitým procesem léčby. Ptám se, proč Bádensko, Württembersko a proč nikoli Evropské, Evropská unie? Po té, co řada kolegů a já jsme navštívili Irák, severní Irák v lednu, 2015, také jsme nadnesli tuto otázku a toto doporučení i vysoké představitelce Mogherini, že takovýto program by měl být realizován celou Evropskou unii na záchranu žen a dětí, které se stále ještě nacházejí v rukou islámského státu, aby bychom pomohli eh, léčit traumata obětí proč Evropská, pro, proč státy Evropské unie, které eh, se podílejí na pomoci Pešmergu, nekoordinují i svoje úsilí eh, s cílem eh, obnovy Sinjaru a mm, zajištění a zabezpečení životu lidí. Proč Evropská unie nepromluví hlasněji eh, v otázce spravedlnosti, pokud jde o eh, žalobce eh, a vůbec obžalobu všech pachatelů zločinu proti lidskosti. Proč akceptujeme, že jezíde jsou obětmi a přitom ale dochází k negativní diskriminaci. Viděla jsem to například v táborech v Řecku. To jsou otázky, které si musíme pokládat tváří v tvář eh, těmto dvěma statečným ženám, eh, které jsou neuvěřitelnými, inspirujícími bojovnicemi pro své komunity, pro své eh, jezické společenství a vůbec pro všechny ti, kteří bojují za lidskost. Děkuji a nyní Arne Litz sedím zde. Srdečně děkuji za vaši odvahu, vaši koráž. A to platí oběma eh, laureátkám. Vy eh, za to stojíte, respektive jste symbolem všech těch eh, tisíců žen a dětí, které se ocitly ve stejné situaci. Je dobrou tradicí Evropského parlamentu nositele Sacharovovy ceny a e, jejich příběhy šířit dále. A chtěl bych se připojit k předřečníkům a zdůraznit, že i my e, e, bychom měli navázat na tradici tohoto parlamentu v tom smyslu, že budeme nadále doprovázet jezidy a e, jejich komunity a budeme mu naléhat na to, aby i ostatní evropské státy nabídly svou podporu. A děkuji paní Lochpíre i e, za podnět. Musíme také e, vyzývat tureckou vládu, aby přistoupilo Turecko k Evropskému trestnímu soudu. Mnoho afrických zemí ustoupili, respektive vystoupili z podpory Evropské pardon, Mezinárodního trestního soudu. To znamená, že vy zu stärken auch Jste zde také eh, proto, abyste opět eh, obnovili eh, povědomí pro tento nástroj, pro nutnost nástroje mezinárodního práva, justice a vlastně povolání pachatelů k odpovědnosti. Děkujeme vám za vaši účast a přejeme vám mnoho sil, které ještě budete potřebovat. Děkuji. Děkuji. Takže slyšeli jste, chceme, abyste zůstali silné, chceme dále podporovat vaši práci a chceme více o vás vědět a vědět také, čím bychom vám eh, mohli pomoci. Nevím, jestli byste se chtěli vyjádřit eh, ještě jednou. Eh, kdo by chtěl být první, snad Nadia tentokrát. Hrijekiš vajpeji v Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem, kteří promluvili, kteří, eh, se, který, kteří vyjádřili svůj názor. Cokoliv jste řekli o nás nebo o jiných, ano, to všechno se musí stát. Pod... Ale musí se to uskutečnit brzy, protože čas je proti nám a čím více vyčkáváme, tím více nespravedlností bude pácháno na těchto lidech.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 obtížná tato situace, ale váš hlas a vaše podpora nám pomáhají v boji proti terorismu a zvěrstvám, které se páchají proti nám. ام روجكي نافكرين بنا دولتك شيت خارج همو يا برنبري حتى برلمانك بسكنن ومتشتكي بيجنا ومطلبات تشتكي جيبكن بس يروم البيد اللي نجبر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 ani já, ani jiné oběti si kdy představovali, že jednou staneme před jakýmkoliv parlamentem a promluvíme, ale promluvili jsme, protože jsme byli eh, obětmi eh, různých zvěrstev, věcí a problémů větších, než jsme my. A přišli jsme sem, protože nenacházíme řešení eh, sami v nás a proto usilujeme o vaši podporu. Ráda bych poděkovala vám všem za to, že se touto důležitou záležitostí se zabýváte. Ano, vaše náměty by měly být uvedeny do praxe. Lidé už čekají dva roky a je to k nevydržení. الخال And it's not easy. A není opravdu snadné takovýmto způsobem přežívat. Už jsou to dva a půl roku. مستمر في شغلك. We will not... My se nevzdáme, budeme v té kampani a ve své práci pokračovat. يعني and I hope that Doufám, že i vy dokážete zrychlit a že vytvoříte bezpečnou zónu. Ono už je v podstatě příliš pozdě. Uh, Co chtěl ISIS? Chtěl, abychom zmizeli z povrchu země. Hmm, to se jim však nezdaří zůstaneme a budeme i nadále bojovat. Děkuji za pozornost. Thank you. Uh, já děkuji vám. Paní Valenciano by ještě ráda na závěr prohlásila pár slov a pak dostane slovo pan Džemler. Eleno? Ano, já se domnívám, že v podstatě vše už zde zaznělo. Všichni kolegové prokázali, že podporují naše laureátky a že zároveň reprezentují i ostatní občany. Máte naši podporu. My zde přítomní jsme pouze reprezentanty 500 milionů občanů, kteří všichni jsou s vámi. Doufám, že to v nejbližší době opravdu pocítíte. Doufám rovněž, že nakonec se nám podaří, aby jezické ženy i děti byly svobodné. Děkuji za tato slova podpory. A nyní, milí kolegové, kromě těchto dvou laureátek chci zmínit, že je opravdu vždy nesmírně obtížné vybírat. Někdy máme i jiné, o kterých se domníváme, že si zaslouží cenu stejně tak pane Džemileve, člověk, když si přečte váš životopis, tak vidí, že celý život jste zasvětil boji za spravedlnost, za svobodu jedné z mnoha menšin. Dávám vám nyní slovo. Дорогие Nadia Murat. дорогие... Milá Naďo, milá Lamio, vážení poslanci. Vážená paní předsedkyně, jak už jste bylo zmíněno, já jsem se stal jedním z finalistů kláně oslat Sacharovovu cenu. Však bohužel ve světě vládne tolik bezpráví, tolik nespravedlnosti, že um, to, že jsem vůbec byl zrovna já nominován a že jsem byl mezi těmi třemi, o nich se uvažovalo, je už obrovským signálem pro komunitu Tatarů, krymských Tatarů, že nesmí polevit v boji proti ruské okupaci Krymu. Když jsem se sám podíval na seznam nominovaných, tak jsem došel k závěru, že opravdu bude pouze férové a že to bude signálem správné podpory, aby cenu obdržel Elchamot Tochte, který byl potrestán žalářem v Číně za boj ve prospěch lidských práv v Číně. Avšak i zde tyto dvě statečné ženy, Nadia a Lamia, které se postavily čelem k banditství, k beztrestnosti, eh, které eh, přes to, že museli eh, předstírat, že jsou muslimkami, tak přežili. Ehm, jsem velice rád, že cena pojmenovává která nese jméno humanisty, mého obsobního přítele, který spolu se mnou bojoval proti komunismu, pojmenována po člověku, který neuvěřitelným způsobem podporoval mezi jinými i mé soukmenovce, kteří se díky němu dokázali vrátit na Krym, který mě vyběhal osvobození z vězení Andrej Sacharov, správně, že právě po něm je tato cena pojmenována. Určitě by měl obrovskou radost, že právě eh, Nadia Murad a Lamia Aji Bashar tuto cenu obdrželi. Apeluji na vás, pamatujme na teroristy. Souhlasím s vámi, že tito teroristé si zaslouží trest, protože to nejsou skuteční muslimové. Oni spáchají zvěrstva i vůči muslimům. Děkuji, že jste zde. Děkuji, že jste přežili. Děkuji Mustafa Džamileve, že jste zde vy a že nám neustále připomínáte, kolik zla se děje ve světě, jak dlouho musíme už proti zlu bojovat, ale že ten boj stojí za to. Kolegové, nezbývá nám příliš mnoho času, ale pokud by se ještě někdo chtěl ujmout slova, máme ještě chvilku času, pokud byste někdo chtěl se věnovat některým konkrétním záležitostem. Paní místo předsedkyně, já bych pouze si dovolila zde pár sdělení. Výbor parlamentní zhromáždění a zasedání eh, výboru pro EU Rusko se bude konat ve středu od 14.30 do 15.45 v úterý se bude konat eh, zasedání delegace parlamentního výboru EU Turecko od 15.30 do 16.30 a pak zasedání delegace pro vztahy s Irákem se bude konat ve středu od 16 do 17.30. Tam budeme mít přítomny i laureátky, tedy ve středu a v úteru v úterý a ve středu, když se bude konat zasedání příslušných výborů pro vztahy s Tureckem a s Ruskem, tak dáme prostor i panu Dendarovi a panu Džemilovovi. Tedy pokud někdo má pocit, že ještě neměl prostor vyjádřit své myšlenky a názory, tak dostane tu příležitost právě v průběhu těchto schůzí. Ano, dívám se na hodiny, říká předsedající, už je pozdě, i tlumočníci už budou brzy končit. Tedy ano, milí kolegové, ještě budete mít příležitost sejít se jak s našimi laureátkami, tak i s kandidáty, finalisty. Já bych ještě eh, chtěla k lamíným slovům o humanitární podpoře její komunitě tady, jakým způsobem by parlament mohl zrychlit svou podporu, zintenzívnit. Já se tady dívám na svou kolegyni. Otázky přežívání migrantů v Řecku. Já společně s Erika Guerrero, který je stálým zpravodajem pro humanitární podporu, jsme už ve styku s komisí v této věci. Chtěme se e, zabývat konkrétně zlepšeným podmínek uprchlíků právě v Řecku. Zmínila se z Lamio rovněž i o tom, že zatím se nemohou děti účastnit školní docházky. I to je naší prioritou a pracujeme na tom. Tedy, milí kolegové, bude ještě příležitost se sejít s našimi laureátkami. Zítra oficiálně převezmou svou cenu, určitě budete všichni přítomní. No a samozřejmě všichni budeme i nadále se věnovat jejich podpoře a pracovat na tom chci ještě připomenout, že eh, předáním ceny nic nekončí. Jsme v kontaktu eh, s minulými laureáty, například v loni eh, cenu dostal Raif Badawi, stále ještě ve vězení v Saudské Arábii, jsme v kontaktu s jeho advokáty, jsme s ním v kontaktu, působíme i na politické úrovni, tedy abyste tedy měli tu představu, hm, i vás budeme takto průběžně podporovat. Těšíme se, že budeme v vaší společnosti po zbytek týdne. Držíme palce k boji e, i představitel krymských Tatarů. A tímto je schůze. Schůze končí.